Mám tady různé informace, zápis ze včerejšího zasedání k dispozici. Máte nějaké připomínky? Je n'en vois pas. A priori, il est donc... Euh, Nemáte? Eh, tímto je tedy zápis schválen. Monsieur, vous avez une motion d'ordre. Máte technickou poznámku, pane? Posloucháme vás. Paní předsedkyně, chtěl bych vystoupit, protože některé věci zazněly, které nejsou pravda. Paní Cimr, když podpořila návrh zařazení na pořad jednání otázky nenávisti vůči migrantům, použila alibi, podle něhož minulý týden bylo k mobilizaci Zlatého úsvitu v Atenách buď dostala nepravdivé informace, nebo to prostě není pravda. Došlo k demonstraci na počest tří osob, které přišly o život v Igni v roce 1996 a ta demonstrace byla zakázána Syrizou. Bereme na vědomí tyto informace. Podle pořadu jednání nyní proběhne společná rozprava k prohlášení Rady a komise